Il Presidente. Allora, buon pomeriggio a tutti. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat v našem zasedání. Zápis včerejší schůze a písemný text jste obdrželi. Máte nějaké připomínky? Nevidím žádné připomínky, takže zápis považujeme tímto za schválený. Nyní si vyslechneme zástupce rady, který nám představí eh, návrh souhrného rozpočtu na rozpočtový rok 2014 potom bude po... A catch the eye není předpokládaný ani modré karty nebudou. Takže nyní dám na zahájení slovo zástupci litevského předsednictví Alke Mantasovi Rimkunasovi jménem Rady. Prosím. Thank you, Mr. President. Mr. President, honorable... Děkuji, pane předsedo. Vážení pánové poslanci, dámy poslankyně, já jsem velmi potěšen, že vám mohu seznámit se stanoviskem návrhu rozpočtu finančního roku 2014. První rozpočet, který spadá do víceletého finančního rámce stanovisko, bylo přijato radou 2. září. Pane předsedo, mm, Aha. Vážení poslanci, na samém začátku vás chci ujistit, že Rada je připravena spolupracovat jak s parlamentem, tak s komisí v nadcházejících týdnech a měsících, aby, byl zajišť, aby byla zajištěna shoda na realistickém a vyváženém rozpočtu na rok 2014. Proto bude nutná efektivní spolupráce. Rada ze svého postavení je připravena pracovat konstruktivně a v duchu kompromisu. Jsem rád, že mohu zaznamenat, že rozpočtový trialog který proběhl 3. září minulý týden, že tento trialog byl pozitivní a vstřícný. Velmi rád jsem zaznamenal, že zástupci Evropského parlamentu i rady se shodli na hlavních prioritách, které dáváme jednotlivým programům a jednotlivým aktivitám, s jejich cílem je podpořit zaměstnanost a růst. Chci zdůraznit, že rada přijímá eh, ty jednotlivé částky, které komise navrhuje, a to pro všechny operativní výdaje, které se týkají eh, programu a které spadají do MFF chci zmínit, že všechny, eh, všechny škrty, které byly navrženy rady, vycházejí z detailní analýzy konkrétní implementace těchto programů a aktivit a že zde nebyl žádný Um, jakýsi plošný přístup k tomu. Stanovisko rady v rámci eh, MFF představá, před, předpokládá u těch položkách pladeb 149 a 135 u pladeb. Eh, to, tyto částky byly podpořeny velkou většinou všech členských států chci zmínit tři důležité prvky, které tvoří základ našeho stanoviska. Za prvé, Rada rozhodla, že dá prioritu těm programům, které jsou uh, které chtějí dosáhnout toho, aby Evropa opět nastartovala udržitelný e, růst, nárůst pracovních míst a to i v souvislosti se zaměstnáváním mladých, výzkumem, Erasmem a s cílem podpořit financování ekonomik. To za prvé. Za druhé, Rada vzala v potaz pokračující úsilí členských států konsolidovat své jednotlivé národní rozpočty a to s tím, že klad klademe důraz na eh, kontrolu nad správními výdaji a to v souladu s domácími politikami jednotlivých členských států. států. To znamená uplatňování střízlivého finančního řízení. Dále jsme se snažili zachovat dostatečné marže eh, pod těmi stropy, které byly nastaveny tak, abychom mohli eh, řešit nepředpokládané situace. Pane předsedo, poslanci a poslankyně. Nyní bych rád zmínil ještě hlavní body u těch jednotlivých okruhů a podokruhů v rámci našeho stanoviska. Začnu s okruhem 1 což je růst. Tady klademe velký důraz na, tuto, na tento okruh, na tuto kapitolu, protože to odpovídá tě, té oblasti, kde evropská aktivita má, hraje klíčovou e, úlohu v rámci strategie 22, 2020 a to zejména v oblasti výzkumu, podnikání, konkurenceschopnosti a inovací. Uh, Potom okruh 1a, e, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tady podporujeme ty aktivity, které směřují k posílení konkurenceschopnosti malých a středně velkých podniků a e, investice do vzdělávání a e, lidských zdrojů v rámci Erasmu. Eh, škrty či snížení, které se zde uplatnily, se týkají velkých infrastrukturálních eh, projektů vzhledem k absorpční kapacitě a vzhledem k dokončování předchozích programů. Toto snížení radou se týká těch velkých eh, projektů, jako jsou ITER a, tedy ty transevropské sítě, a, a to v souladu s přístupem, který navrhla komise eh, tak, aby byly předem eh, učiněny platební položky na, v rámci 2020 a to v rámci Erasmu a Kosme a kompenzovat tyto předplatby určitými eh, výdajemi, škrty v určitých výdajích na velké infrastrukturální projekty. Rada s se pokusila vymezit určité platební položky pro strukturální eh, aktivity, to a to v rámci 1b, ekonomická a teritoriální koheze a tam by měl být nárůst o 7,5% ve srovnání s rokem 2013 v souladu se závěry Eh, rady 27. 28. června. Tam byl příděl 6 miliard euro na zaměstnání mladých a tyto platby příjemcům eh, eh, v určitých regionech, kde je vysoká nezaměstnanost mladých, budou moci již být eh, vypláceny od ledna 2014. Okruh 2, udržitelný růst a národní zdroje. Rada zde navrhuje stabilizovat úroveň těch položek plat plateb ve, ve srovnání s rokem 2013 a s tím, že narostou výdaje na věci související s trhem a také na e, zemědělský záruční trh, trh a to o 0,27 rozdělení při eh, těch pladeb mezi eh, zemědělský, a záruč, zemědělský záruční fond a rybářský fond je podléhá určité revizi, která bude následovat po předložení e, dopisu komise v této věci. Nyní k oblasti 3, což je bezpečnost a občanství. Tady jsme podpořili určité e, škrty v oblasti položek plateb a to s ohledem na absorpční eh, kapacitu. Co se týče, my zde podporujeme to, co navrhuje komise v oblasti azylu a migrace těchto iniciativ, v oblasti iniciativ spravedlnosti, vnější, eh, vnějších hranic ochrany spotřebitele a veřejného zdraví. Eh, od, eh, Okruh čtyři globální Evropa, tady jsou zase jednotlivé položky sníženy radou, než to bylo navrhováno komisí, a to s ohledem na minulou implementaci rozpočtu a s ohledem opět na realistickou absorpční kapacitu. Toto společně s okruhy 1a, 1b a okruhem 2 eh, podléhá vyjádření o platbách, ve které kterém rada vyzývá eh, komisi, aby předložila opravný rozpočet v případě, že by nebyly výdaje v roce 2013 dostatečné pro tyto okruhy. Okruh 5, administrativa, tady podporujeme všechny úsilí institucí omezit ve svých odvahadech rozpočtu eh, některé položky, včetně snížení počtu zaměstnanců zaměstnanců a to v rámci 5%, 5% eh, eh, snížení v letech 12, 2013 až 17. Rada navrhuje, abychom škrtli a odstr odstranili při eh, dělené platby, které jsou určeny na navyšování platů v letech, eh, byly v, použity v roce 2011 až 2012. Máme za to, že nemůžeme předpokládat, zatím předjímat, jak bude vypadat rozhodnutí soudu. Simili- eh, obdobný přístup byl přijat v oblasti srovnatelných snížení, kdy se jednalo jak o položky pladeb, tak o samotné platby na počet zaměstnanců eh, a tyto návrhy byly přijaty. Ráda jako obvykle nemodifikovala ty sekce parlamentu, které se týkaly parlamentu. Které se týkaly parlamentu. A pokud jde o, šest, o, o eh, okruh 6, tam navrhujeme eh, ty částky, se kterými přišla komise, navrhujeme jejich potvrzení. Vážení pane předsedo, vážení poslanci, jsem přesvědčen o tom, že naše stanovisko ohledně rozpočtu pro rok 2000 2013 představuje, 2014 představuje správnou rovnováhu jednak mezi obtížemi vyplývajícími z ekonomické situace v členských zemích a zároveň dostatek pladeb eh, evropského rozpočtu, tak abychom podporovali nové programy a akce. Snažíme se o růst, fiskální konsolidaci, ty byly posíleny. Všichni se shodneme na důležitosti přidané hodnoty programů jednotlivých akcí na evropské úrovni všichni podporují řádné financování těchto akcí a programů, samozřejmě včetně ministrů financí. Ovšem, Rovněž jsme vázáni určitými cíly v oblasti rozpočtové disciplíny a národními cíly snížit zadlužení státu a deficit. Na základě těchto skutečností každé dodatečné euro do evropského rozpočtu samozřejmě by znamenalo zátěž na národní rozpočty. Je to omezení, které se týká nás všech. A právě proto musíme nalézt priority i vhodnou rovnováhu. Na jedné straně zajistit včasné implementování dohodnutých programů, akcí a na druhé straně omezit náš schodek i v národních eh, rozpočtech na požadovanou úroveň. Proto doufám ve vaše porozumění této situace a eh, že budete respektovat eh, tento náš postoj. Vážení poslanci, poslankyně, rozpočet pro rok 2000 14 bude hrát velice důležitou roli, bude jakýmsi katalyzátorem růstu, tvorby pracovních míst a samozřejmě i využití, kapitál, využití investic do lidského a jiných kapitálu. Doufám, že tyto naše cíle budou hlavní nití, která nás povede i v dalších diskuzích v následujících několika měsících. Snažíme se o dosažení dohody týkající se rozpočtu pro finanční rok 2014. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. A nyní dáváme slovo panu komisaři, panu Levandovskému. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení poslanci, poslankyně, Toto je druhá příležitost pro mě osobně po trialogu vyjádřit veliké obavy, pokud jde o to, jak se postavila rada k návrhu rozpočtu pro rok 2014 Když jsme předložili návrh rozpočtu, náš signál, který jsme vyslali, byl jasný. Nemůžeme pokračovat status quo a to z různých důvodů. Nemůže to být business as usual protože se nacházíme v takovém velice specifickém kontextu pokročilých jednání, které se týkají dalšího víceletého finančního rámce později než obvykle. Bylo to v černu, je to taková, takový referenční bod návrhu rozpočtu. Ovšem, jelikož to jsme tam měli velice nízké stropy v tom, proto další finanční období, my jsme navrhovali těch 6%, to znamená 9,1 miliard méně, než které potřebujeme pro roční rok a, 8, a o 8,4 miliardy méně v platbách ve srovnání s rokem 2013. Čili Nemůže to být taková rutina škrtů a právě proto mě to trošku zneklidnilo, ten postoj eh, rady, pokud jde o ty tradiční škrty. Vidíme, že ty částky tam máme velice nízké pro 2013 o 240 eh, eh, mili, milionů to bylo v závazcích a jedna miliarda úplade. A zároveň nevidím nějakou logiku v těchto škrtech. Samozřejmě, že víme v kontextu všech těch eh, slipů, měli bychom využít veškeré nástroje, posílit růst, kompatibilitu v Evropě. Vidíme, že mm, to oživení je zde velice malé pro letošní příští rok a vidíme, že došlo ke škrtům v strukturálních fondech a to je právě nástroj, který by měl podporovat růst a konkurenceschopnost. Vidíme tam škrty v které prostě jsou zásadní pro malá a středně velké podniky, Kosma nebo eh, například Horizon 2020 pro výzkum a vývoj. Dále zde vidíme administrativní podpo- škrty v administrativní podpoře v infrastruktuře pro výzkum. To podle mě může skutečně mít eh, obrovské negativní následky pro implementaci těchto programů. Externí akce vnější akce, vidíme, co se děje ve světě, Syrie a tak dále. Škrty v této oblasti mm, podle mě mm, mohou být rovněž nesmírně negativní dopad, pokud jde o naše vnější obligace vůči globálnímu světu. Vnější závazky samozřejmě. Já nemohu souhlasit s tím, že potřebuje marži pro nějakou pružnost, flexibilitu, pro nepředvídané události v roce 2014 podstatou flexibility těchto specializovaných nástrojů je mobilizovat eh, nad rámec stropu a ne v rámci částek, které spadají pod strop. Čili to si myslím, že skutečně není správné odůvodnění marže pro příští rok. A to, že se snažíte neustále redukovat to, co již bylo zredukováno, a co již nyní neuspokojuje dostatečně potřeby pro 2014. To je zneklidňující. My samozřejmě víme, jak vypadají životní cykly těch největších zásadních projektů v Evropě. Viděli jsme, jak to vypadalo v roce 2013, ovšem my tam eh, v roce 2014, 2015 načekají to pravidlo M plus 2 a tak dále. Prostě víme, jaký to bude mít dopad na Evropu, na pracovní trhy Evropy a tak dále. Čili skutečně si myslím, že bychom měli udělat vše, co je v našich silách, například například pokud jde o platby, o vývoj v této oblasti, to by mohla být příležitost projednat rozvoj v platbách, jak vypadají ty hlavní projekty, jejich plnění v průběhu času v Evropě a tak dále. A právě proto vítám příležitost prodiskutovat to, co by mohl být zdravý přístup k rozpočtování v tomto nesmírně kritickém období tohoto velice um, zatím mírného oživení v Evropě. 90 pladeb ne, jsou v rámci nediferencovaných plade, um, výdajů a pouze 10 10 těch je zacíleno na nové programy perspektivy finanční od roku 2016 do roku 2020. Prostě pokud ne, tyto částky by měly být obnoveny, pokud soud nerozhodne jinak pětiprocentní škrty u agentur a tak dále. Je tam i institucionální dohoda, návrh dohody, na základě které všechny instituce se musí snažit zredukování o 1%. Žádná instituce samozřejmě nemá výjimku z tohoto pravidla. Proto bych rád požádal Evropský parlament, vážení poslanci, poslankyně, abyste tento argument vzali v potaz, když budete připravovat ehm, ehm, čtení rozpočtu pro rok 2016. An Jensen, vám bych rád velice poděkoval za ten um, seznam pilotních projektů, přípravných akcí, hodnocení na naší straně to značně ulehčí a já doufám, že zde dojde k dobré spolupráci i v rámci celkové procedury a postupu. Co potřebujeme, ty dopisy eh, opravné ohledně těch položek, o kterých už víme, které se budou týkat tohoto roku. Ta první je velice specifická. To se týkalo uh, eh, frontloadingu, bedloadingu, Kosma, Erasmu a Horizontu 2020. Ten druhý opravný dopis, ten by se měl týkat zemědělství a um, rybolovu zůstaňme optimističtí, doufám, že se nám to povede dosáhnout i v rámci konciliačního jednání a všichni můžeme věřit v rozumný výsledek společných jednání instituci. Děkujeme, děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní dávám slovo paní Monice Holmajer, která je zpravodajkou Evropského parlamentu. Pane předsedo, Pane ministře, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, nejprve bych se stručně vyjádřila ke globálnímu rozpočtu potom několik eh, ještě připomínek, než se dostanu k rozpočtu parlamentu. Slyšela jsem a respektuji to, že předsednictví rady říká, že neprovádí žádné všeobecné krácení, že vše vychází z podrobné analýzy, nicméně mám dojem, že Samozřejmě parla, rozpočet musí být v určitých položkách zkrácen, protože v některé země se nacházejí v potížích a samozřejmě ne všechna krácení jsou taková, ta, mají takovou logiku v sobě, kterou bychom si přáli. Kolegyně Jensen, která bude hovořit po mně a kterou již nyní bych chtěla podpořit a vyjádřit podporu k její zprávě. Co se týká rozpočtu samotného Evropského parlamentu, tak bych chtěla doplnit, že zaprvé, jakožto Evropský parlament, samozřejmě se pohybuje se svým rozpočtem v rámci inflace, potom jsou určité specifické situace, v rámci rozpočtu Evropského parlamentu pro toto eh, legislativní období 2,2 dodatečných eh, doplňkových rozpočtů nákladů a z tohoto důvodu samozřejmě musíme také s tímto počítat a proti tomu samozřejmě nemůžeme se vyjádřit. Pracujeme v těsné spolupráci s hospodářským sociálním výborem a s výborem a regionu. A samozřejmě ještě k této předloze nemáme nějaká konkrétní čísla, Vycházím z toho, že tato konkrétní čísla budeme vlastně mít eh, teprve tehdy, až budou vyjednávání dokončena. Co se týká souhrného rozpočtu Evropského parlamentu, tak tam jsou určité eh, úspory zhruba minus 0,3 mimo nákladu na eh, legislativní období a nákladu souvisejících s, s Chorvatskem. V souvislosti s ostatními institucemi bych chtěla zejména se vyjádřit k Evropské službě pro vnější činnost, protože mám dojem a ostatně o tom se už hovořilo v rámci trialogu, že vlastně to je ještě také, musí o tom rozhodnout rada. Tam vlastně by mělo dojít ke zvýšení 1,7% pro instituci, která vlastně se muduje. To už si myslím, že je takové, není to úplně jednoduché z toho, a z tohoto důvodu mám takovou intenzivní představu, že bychom měli zejména z důvodu bezpečnosti a také potom na pozadí debat, co se týká bezpečnostní situace ve spojení s Edwardem Snowdenem a podobně. Z toho vyplývají určité požadavky eh, na technické zabezpečení, takže musíme tuto debatu vést i do budoucna u dalších institucí. Musíme konstatovat, že samozřejmě bylo řečeno, že to vychází z analýzy, ale skutečně bych chtěla požádat eh, radu, aby o tom ještě intenzivně diskutovala, protože jsou zde určité obavy, že pokud by docházelo k takovýmto všeobecným krácením v rámci rozpočtu, myslím si, že musíme o tom ještě společně hovořit, tak abychom skutečně nějak vypracovali nějaký smysluplný rozpočet, eh, který bude vhodný pro ostatní instituce. Solmeier, eh, I give the floor to Mrs. Ann Jensen. Nyní prosím paní Jensen. Děkuji. moje bezprostřední reakce a reakce parlamentu na vyjádření rady je s zklamáním. To proto, že ty škrty jsou zejména v těch oblastech, které by garantovaly růst. Jsou to e, škrty, které vlastně znamenají, že EU nemůže splnit své závazky. Taková situace je neudržitelná a nepřijatelná. Eh, u komise to bylo 5-6 eh, podstávající stávající eh, úroveň, tak znamená, že i komise představila určité škrty a rada škrtá dále, zejména v oblasti inovací a výzkumu a to je proti té smlouvě, které jsme dosa- schodě, kterou jsme dosáhli k MFF. V červnu tady bylo řečeno, že některé věci naopak by měly být ty platby předplaceny, co se týče vzdělání a dalších věcí. A parlament to považuje za skandální. My potřebujeme garantovat skutečné eh, rozpočtové položky pro růst a snižování nezaměstnanosti. Pak jsou zde další oblasti rozpočtu, kde jsou ty platební položky velmi napjaté a a například situace v Sýrii, která znamená příliv uprchlíků, to jsou další nároky na rozpočet. E, škrtá se také v administrativních programech a tam již došlo k takovým škrtům, že je ta situace neudržitelná. A co se týče k rozpočtovým položkám k, pro jednotlivé agentury, tam nesouhlasíme s komisí, ale dohledový orgán pro finanční sektor, to je věc, kterou budeme velmi bedlivě sledovat.

Eh, vždy je zde určitá nejistota, jak, jak vysoko ty položky nastavit v rámci rozpočtu, protože není jisté, kdy budou přicházet účty faktury, a eh, tedy je ta nejistota a vždy jsme snižovali ty částky, které mají členské státy uhrazovat, ale nyní jsme již tak nízko v těch částkách, že se dostáváme do situace, kdyby komise nemusela být schopna hradit své závazky závazky a to by mohlo být příští rok ještě horší a to je nepřijatelné, aby se komise do takové situace dostala. Parlament se proto zaměří zejména na ty rozpočtové položky, eh, které budou nutné. Eh, ty to, co nás čeká, nebudou jednoduchá jednání a budou navázána na eh, jednání o opravném rozpočtu, který nás tež čeká, teda která nás též čekají, ale již nyní bych ráda poděkovala litivskému předsednictví a panu Nasovi za práci, kterou odvedli do současné doby. Já, my u nás říkáme, že pokud, pokud se chce, tak to jde. A já nepochybuji o tom, že litevské předsednictví bude mít tuto vůli nalézt řešení, ale vím, že to pro vás bude velmi uh, obtížné, eh, pokud jednotlivé členské státy volají pouze po škrtech a nedívají se na reálnou situaci. Je třeba eh, zaručit, aby komise byla v takové situaci, kdy může dostat svým závazkům. Děkuji. Děkujeme, paní paní Jensen. A nyní dáváme slovo panu Lamasurovi. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já, pokud dovolíte, jednak bych se zabýval rokem 2014 tímto rozpočtem a i opravdu rozpočtem pro 2013, protože obě dvě se týkají, oba, obě dvě pokrývají omezení z politického hlediska. To znamená, že se týkají dohody, které přijaly všechny tři instituce ohledně víceletého finančního rámce to vyžaduje jednomyslnost 28 vlád na té nejvyšší úrovni. Ovšem zdá se, že i přesto ministře rozpočtu to ignorují. Návrh rozpočtu 2014 byl přijat 2. září a škrtají se tam návrhy komise u hlavních priorit, které jsme společně definovali. Komise to velice jasně, podobně jako zpravodajka eh, eh, již zmínila, to znamená zaměstnanost mladých, Erasmus pro všechny malé a středně velké podniky, strukturální fondy, které podporují růst. Proto bych rád položil následující otázku, k čemu slouží koreper, pokud koreper není schopen informovat ministry rozpočtu o rozhodnutích, které přijala Evropská rada na politické úrovni a které byly právně potvrzeny i Radou pro všeobecné záležitosti záležitosti. Je snad úkolem parlamentu dohlížet na to, aby ministři poslouchali své vlády. My jsme o tomto víceletém rámci jednali celé měsíce a dohoda, kterou jsme nalezli, byla podpořena Evropským parlamentem v červnu um, obrovskou většinou a právě proto si myslím, že nastal čas, aby všichni prokázali dobrou vůli a abychom skutečně splnili tyto přesné a slavnostní závazky, které zde zazněly. My jsme se dohodli eh, na eh, zásadě, ne, ne, bude existovat dohoda, pokud se nedohodneme na všem. Nyní jsme se dohodli na všem, to znamená, že to musíme aplikovat. Již starý římané eh, jasně říkali, smlouvy se musí plnit. Samozřejmě to se týká opravných rozpočtů a zároveň i o platbách v roce 2013. My jsme hlasovali o té první tranši, která zatím nebyla ještě pokrytá komise, eh, navrhne velice v brzké době tu další tranši v úrovni 3,9 eh, miliard. Pokud nedosáhneme, pokud nezískáme dohodu od orgánu, který je oprávněn radou, pokud jde o opravný, eh, o opravu rámce rozpočtové pro 2016 2020, tak prostě o tom nebudeme hlasovat na plenárce Evropského parlamentu. My jsme doufali, že budeme hlasovat již nyní na tomto plenárním zasedání zítra. Nyní došlo k posunutí tohoto hlasování na druhou plenárku v říjnu. To znamená, o měsíc to odložíme a pokud to bude potřeba, tak to musíme odložit následně. Ovšem v mezidobí dojde k tripartitnímu setkání eh, k této oblasti u pladeb. Děkuji eh, litevskému předsednictví, že akceptovalo tento základ, který nechtěl akceptovat předchozí Předsednice, Já doufám, že se nám povede vyřešit všechny problémy, které se týkají roku 2016 2016 Všechny politické volby již nyní zasněly a nyní je musíme aplikovat. Děkujeme, pane Lamasure, a nyní se obracím opět na pana Rimku Nase za radu. Thank you, Mr. President, honorable members. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, já bych rád poděkoval panu komisaři Januši Levandovskému a zpravodajkám paní Monice Holmajer a paní Jensen a také zástupci rozpočtového výboru panu Lamasurovi za velmi cené poznámky a připomínky. V tomto okamžiku máme za to, že eh, lepší pochopení vzájemných eh, stanovisek eh, co se týče našeho návrhu k eh, rozpočtu 2014, že toto pochopení je naším hlavním cílem a toho, toho cíle jsme dosáhli a nyní se pro nás otvírá možnost zahájit vyjednávání k tomuto rozpočtu v následujících eh, měsících. A opět znovu říkám, že dnešní diskuse byla dobrým východiskem pro, ty, pro tato následná vyjednávání. Já bych rád eh, dodal, že budeme spoléhat na podporu komise, protože tradičně komise je tím férovým zprostředkovatelem a těšíme se na spolupráci s Janušem Levandovským a na, spolu, na spolupráci s ním. A rád bych ujistil, že litevské předsednictví e, rady a já osobně budeme usilovat o to, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Děkuji vám e, za pozornost a rád bych popřál parlamentu úspěchy, co se týče těch následních jednání a jejich eh, eh, revize našich návrhů a těšíme se na jednání během října a listopadu. Děkuji. Děkuji panu Rimkunasovi končíme diskusi a přijdeme nyní ke zprávě pana Laví. Progetto di bilancio rettificativo numero 2 del 2013 aumento le previsioni